vysvětlení a první vysvětlení máme od pana Prejdy. Mr. Prejda. Pan Prejda chce objasnit, jak hlasoval. Mulțumesc, doamna președintă. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze zdůraznit kvalitu snah pana Albertiniho při přípravě textu. A chtěl bych také dodat, že jsem hlasoval pro tento návrh. Domnívám se, že rozšíření je důležitým politickým gestem Evropské unie. A chtěl bych také upřesnit eh, to, že jsem hlasoval jinak, než má politická skupina vzhledem k různým aspektům souvisejícím s Kosovem. Já jsem jiného názoru eh, co do většiny členských států ohledně Kosova. Právě proto jsem tedy hlasoval jinak eh, ohledně pozměňovacího návrhu 17, článek 18, 22, 24 after citation 4 Eh, tedy bod 10. I zde jsem toho názoru, že rozšíření je velmi důležitým aspektem. Zároveň si myslím, že rozdíly, které byly vyjádřeny pěti členskými státy, musí být eh, zohledněny. Poprosím o klid v sále. Pokud chcete spolu hovořit, eh, prosím, opuste tento sál. The next explanation for... Další vysvětlení hlasování provede paní Munes de Kiza. Gracias, señora presidenta. La explicación de votos, los votos de... Děkuji, eh, paní předsedající. Vysvětlení hlasování španělské delegace ohledně Kosova, mezinárodní neuznání Kosova jakožto nezávislého státu v jednostraném prohlášení o Kosovu jakožto nezávislé zemi. Děkuji, pan Weigl. Mr. is not there, On tu není. Pan Stojano. Pane Stojano. Děkuji. Paní předsedající, já jsem byl proti strategii pro rozšíření, neboť se staví příliš příznivě k pokroku Turecka postupu vyjednávání ještě před stolety se Turecko dopustilo genocidy proti jinému národu. A dnes rovněž páchá genocidu. A političtí vůdcové jsou na to hrdí. Turecko sponzorovalo teroristické organizace, vyváželo terorismus a i nadále má velmi těsné vztahy s teroristickými spolky. Pokud chceme mít členský stát, který sponzoruje terorismus, pak dobře, ale já jsem proti. Ano, děkuji. děkuji, pane Stojanové. Eh, kolega Takula. Yes. Äänestin tämän mietinnön puolesta, mutta haluan tässä yhteydessä vielä... Děkuji. V tomto kontextu chci nastolit velice důležitou otázku. Jakožto Evropský parlament a Evropská unie musíme skutečně zajistit respektování eh, kodenských kritérií a to by se mělo stahovat na každou zemi, která usiluje o členství. Tudíž lidská práva, svoboda, vyjadřování to vše musí být naplněno. Dnes jsme také hlasovali za práva žen. A ženy mají právo na život bez, v němž nejsou vystaveny násilí, takže ženská práva, práva dětí musí být dodržována, musí se vztahovat na všechny země. A opět tady z ty potrhnout Turecko. Turecko musí provést velmi naléhavé reformy, aby byly připraveny na členství. Myslím, že za našeho života se to ale nestane. Nicméně musíme trvat na korenských kritériích. Děkuji. Poslední k tomuto tématu kolega Kassler. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové, já jsem hlasoval ne, protože jsem toho názoru, že Turecko musí nejdříve splnit všechna kritéria, než budeme moci eh, přijmout eh, tak pozitivní prohlášení. Eh, také pohraniční spor s Kyprem a ilegální obsazení Kypru není ukončeno. Nechtěl jsem však hlasovat proti ostatním zemím Balkánu, které rád přivítám v této sněmovně brzy. Děkuji, pane kolego. Nyní k návrhu prohlášení ohledně eh, boje proti násilí na ženách. Nejdříve pan Kačmarek. Pane předsedající, Pane předsedo, já jsem se zdržel hlasování, přestože to považuji za důležitou věc. Já nevím, proč by se to mělo spojovat s otázkou takzvaných reprodukčních práv. Katolická církev tady byla obviněna jako utiskovatel žen. To je absurdní. V Polsku nedochází k žádným selektivním potratům nebo e, vynuceným sňatkům nebo nějaké, k nějakému kamenování za incest. Ženy nejsou diskriminovány a jakákoliv, jakékoliv akty násilí jsou odsouzeny zástupci všech orgánů a včetně zástupců církve. Proto jsem se zdržel hlasování. Děkuji, pane kolego. Kolega Vojty jako další. Děkuji, pane prezidente, colleghi, kolegy, ho votato a favore. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem hlasovala pro návrh tohoto eh, textu eh, o boji proti násilí na ženách. Jsem si zajedno se sedmi miliony žen v Itálii, které každý rok jsou oběťmi násilí mužů proti ženám. My se domníváme, že to je věc eh, omezená na naši kulturu, ale eh, není tomu tak. Násilí proti ženám nalézáme všude, nejenom ve veřejném sektoru, ale také eh, doma. Existuje domácí násilí a právě proto je obtížné obtížné poskytnout to ochranu. Na tyto ženy nesmíme zapomenout, protože násilí není jenom fyzické, může být také psychické, anebo omezování osobní svobody je také takovýmto násilím. Ženy, ještě než se stanou ženami, jsou dětmi, děvčaty a i ty musíme chránit. Díky tomuto prohlášení bude možné učinit konkrétní kroky, abychom neměli jenom přísliby. Kole, paní kolegyně Ek. Frau Kollegin Ek. Paní Ek, máte slovo. Děkuji. Násilí páchané na žena je rozsáhlý problém jak v Evropě, tak ve zbytku světa. Dokonce i ve Švédsku 9 miliony obyvateli dochází k tomuto jevu. Pětina ženské populace je vystavena násilí a je to skutečně neslíchané, je to skandál, být, eh, když je člověk vystaven násilí doma, tak to opravdu narušuje naši eh, integritu, naše práva a ženy by měly mít stejná práva. A tohle je dokladem toho, že práce že nám ještě zbývá odvést hodně práce k tomu, abychom dosáhli eh, skutečné rovnosti. Jsem velice potěšena tímto usnesením a vyzývám komise, aby se zhostila se eh, odpovědnosti, aby předložila nové návrhy. Děkuji, paní kolegyně. Nyní je paní Koraca Bild. Mr. Chairman. I will... Děkuji Pane předsedo, já chci říct, že jsem hlasovala pro toto usnesení a to z hlouby srdce, protože myslím, že se musíme sjednotit napříč politickými frakcemi eh, za jednotným cílem, kdy chceme informovat, zvýšit povědomí a vůbec celkově bojovat proti násilí na žena. A pochopitelně, že jsme svědky takových konfliktů, jako byly třeba konflikty v Bosně, Hercegovině, situace v Darfuru a podobně. Nyní máme skvělý nástroj, který nám může umožnit přejít od slov k činům v rámci stokholmského programu. A já děkuji švédskému předsednictví, že zařadilo toto téma do stokholmského programu. Já eh, budu usilovat o to, aby potírání násilí na ženách bylo prioritou v rámci implementace stokholmského programu. Děkuji vám. Děkuji. Paní kolegyně, já mám ještě další přihlášku a vysvětlení, eh, které jsem dostal, jde o kolegu Ciopro, ale chtěl bych eh, upozornit eh, na to, že tyto vysvětlivky hlasování musí být oznámeny předem. Kolega Ciopro však výjimečně dostane slovo, aby se mohl vyjádřit a stejně tak budu postupovat také v jiných případech. Kolega CEO, prosím. Ah, kolega Ceopro. Děkuji, pane předsedající. Chtěl... Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že otázka násilí proti ženám je nesmírně důležitá, závažná. Jsem potěšen tím, že se parlament této otázky zhostil. Jedna věc, která je obzvlášť důležitá, to je otázka těch nejagresivnějších, nejbrutálnějších činů vůči ženám. Některé členské státy na to bohužel nereagují adekvátně u soudu. Někdy ty postihy nebo ta soudní rozhodnutí jsou příliš mírná, příliš slabá, neuměrná, v, když to srovnáte se závažností toho činu. Existují seznamy některých eh, skutkových postát, které nejsou náležitě trestány. My bychom se měli zaměřit právě na tyto činy které vedou a které souvisí se násilím na ženách, protože jedině řádné potrestání může eh, zajistit určitou míru uspokojení, satisfakce. Musíme také analyzovat další související otázky. Děkuji, pane koloko. Tímto jsme ukončili vysvětlení hlasování k usnesení o e, potírání násilí na ženách. Nyní e, vysvětlení k politickému řešení problému piráctví. Vy máte, prosím, procedurální, procedurální otázku a poznámku? Pane předsedo, já bych chtěl podat vysvětlení svého hlasování ohledně boru, boje proti kouření. Dovolíte-li, jenom stručné odvodění. Pane kolego, pravidla jsou eh, taková, že budeme projednávat jedno téma za druhým. Nyní jsme hovořili o násilí na ženách a nyní se zabýváme politickým řešením problému piráctví u somálského pobřeží. Takže vaše téma bude následovat. Nyní se hlásil kolega Pontes k otázce piráctví de Partij voor de Vrijheid heeft tegen de ontwerpregel. Pane předsedo, naše strana hlasovala proti tomuto návrhu eh, prohlášení a já bych chtěla vysvětlit, eh, proč eh, strana svobodných je toho názoru, že se nejedná o evropský úkol, ale jednoznačně o úkol NATO. Evropa tam nemá co dělat. Stoprocentně je to povinností NATO. Naše strana PVV je také toho názoru, že na takovýchto lodích by mělo být námořnictvo a e, vojská síla, aby e, vše bylo správně uklidněno. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. To bylo eh, jediné vysvětlení hlasování k Somalsku a nyní se dostáváme k otázce nekuřáckého prostředí a dávám slovo paní Záborské. Eh, děkuji pěkně, pan předseda. Odporučení. Děkuji, pane předsedo. Doporučení eh, Rady o nekuřáckém prostředí má za cíl pomoci členským státům v úsilí o účinnější ochranu občanů před tabákovým eh, kouřem v souladu s mezinárodními eh, závazky vyplývajícími z rámcového domluvy WHO o kontrole tabáku. Doporučuji toto doporučení. Kouření je stále častěji příčinou chorob. Hovoří se o kardiovaskulárních eh, onemocněních eh, rakovině, ale také nemocích eh, dýchacích cest. V období demografické krize se vymýšlejí nové oplodňovací metody, které jsou finančně nákladné. Měli bychom však začít již výchovou v rodině, abychom chránili naše děti před negativním dopadem kouření. A požádavek na závěr. Monitorování by mělo zahrnout dosáhnout také reakci na aktivitu tabákového průmyslu, eh, které se zaměřuje na torpédování opatření proti kouření. Děkuji paní Záborská. Nyní kolega Foss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma aspektům nekuřáckého prostředí. Já jsem hlasoval proto, aby členské státy získaly kompetenci v této oblasti. Domnívám se, že je správné říci, že máme subsidiaritu a tudíž nejsme kompetentní, i když nekuřácké prostředí vítám, ale jednotlivá pravidla hry musí být dodržována. Dále se domníváme, že je škoda, že Evropská unie jako taková eh, mm, eh, podporuje pěstování tabáku a na druhé straně prosazuje nekuřácké prostředí. Mně se zdá, že to je v rozporu se snahou snížit kouření jako takové. Měli bychom však být důslední, chceme-li bojovat proti kouření, také nemůžeme pěstovat tabák. Vielen Dank, Herr Kollege. Děkuji. Paní kolegyně Weisgerber. Děkuji, pane předsedající milé kolegyně, milí kolegové. Skupina CSU chce mít jasná pravidla na ochranu nekuřáků v celé Evropě, což však neznamená eh, z Evropy. Ve mnoha členských státech existují pravidla na ochranu nekuřáků a v mnoha dalších státech je toto připravováno. Nejsem toho názoru jako většina kolegyň a kolegů EP, což mě velmi těší, že Nemusíme tuto záležitost upravovat z Bruselu. Evropská unie nemá kompetence v této oblasti. My jsme odpovědní pouze za oblast ochrany životního prostředí a prostředí práce. Dále také ochrana mládeže a dětí je však důležitá. Ta však není chráněna eh, pravidly na ochranu pracovního prostředí. Jsem velmi ráda, že tento pozměňovací návrh, který jsem předložila, byl přijat. Děkuji. Nyní kolegyně Harkim. Person. Děkuji, pane předsedající. Především bych ráda řekla, že jsem ze země, kde jsme zavedli zákaz kouření na pracoviště. Já jsem byla tehdy poslankyně v Irském parlamentu a tento zákaz jsem podpořila, ale tady jsme v trošku jiné pozici v Evropském parlamentu, kde musíme eh, vzít v potaz princip subsidiarity a i když samozřejmě je zde co zlepšovat v oblasti ochrany zdraví pracovníků, ale už máme na to legislativu, například pokud je o vystavení eh, elektromagnetickému záření, ale Nemůžeme požadovat, jako v odstavci 7, eh, aby členské země, kde již existuje zákaz kouření, respektovaly princip rovnosti mezi různými typy zařízení v sektoru restaurací a hotelierství. Eh, včera eh, respektive tedy je třeba respektovat pravomoci národních parlamentů, vnitrostátních parlamentů, zejména podle nové Lisabonské smlouvy, takže musíme postupovat koherentně při hlasování. A pane předsedající, já jsem bohužel Eh, nestihla hlasovat o Evropském roku dobrovolnictví. Já chci jenom uvést, že plně podporuji eh, návrh parlamentu pro tento rok dobrovolnictví. Eh, rok 2017 byl zvolen již v předchozím funkčním období. Děkuji, kolega Golniš. Pane předsedající, budu vysvětlovat trošku emotivně, protože moje matka se zrodila v, ma- v tabákové manufaktuře tady ve Štrasburku, kde pracoval můj otec. Eh, je to, je to závod, který byl uzavřen, protože francouzský veřejný podnik, který vyráběl tabakové produkty a zápalky, byl převeden na akciovou společnost, přetransformovaná a mělo to obrovské dopady na pracovní místa. Eh, chápeme tedy znepokojení i v jiných sektorech eh, veřejných, které narážejí na stejné potíže. Je možné pochopit a ospravedlnit boj proti kouření, protože samozřejmě má to negativní dopady na zdraví, ale bohužel francouzská produkce tabáku zcela vymyslela ta, ta továrna ve Štrasburku byla uzavřena a kouření pokračuje, pokračuje za používání tabákových produktů dovážených ze zahraničí. Proto, pokud je o mne, já podporuji eh, stanovení cen pro eh, evropské producenty tabáku Dokud se v Evropě spotřebávají tabakové výrobky, tak je lepší, bychom je vyráběli zde, než dováželi. Děkuji vám, kolega Vojtěkovský. Děkuji, pane předsedající, za... Děkuji, pane předsedající. Děkuji za to, že jste mi dovolil vzít se slovo. Já plně podporuji veškeré kroky podnikané Evropskou unii, pokud jde o boj za bezkouřové prostředí, prostředí bez tabákového kouře. Ovšem Domnívám se, že tyto kroky by se neměly zaměřovat na omezování dotací na tabakovou výrobu, protože produkce tabáku není přímo spojena se spotřebou. Pokud omezíme výrobu, pěstování tabáku, tak potom ta úroveň spotřeby bude zajišťována, ten objem spotřeby bude zajišťován dovozy. To není správná cesta, jak omezit kouření v Evropě. Je to jako kdybychom se snažili omezovat pití piva mezi mladými tím, že budeme bojovat proti pivovarům. Proto rozhodně podporuji ty, kdo v hlasování řekli, že výroba tabáku, pěstování a výroba tabáku nemá dopad přímý na spotřebu tabáku. Děkuji, pane Vačechovský, to bylo poslední vyjádření k postředí bez kouře a nyní závěrečné eh, usnesení ohledně summitu FAO eh, o potravinové bezpečnosti. Paní Záborská. Děkuji pane předsedo. Potravinová krize není pouze hospodářský a humanitární problém, ale je to záležitost světového míru a bezpečnosti. Já jsem velmi ráda podpořila schválenou rezoluci, schválené usnesení, i když řešení hladu na zemi eh, ještě má své rezervy. Zasedání světového summitu o potravinové bezpečnosti se neobíralo směrem, který si přáli organizátoři. I když boj proti hladu je problém socioekonomický, finanční a kulturní, Diskuse a schromáždění se zúžilo pouze na technickou úroveň. Ředitel FAO Jacques Diouf byl zklamán průběhem a také tím, že představitelé západních zemí se tohoto setkání nezúčastnili. Zástupci rozvinutého světa nepřijali žádné konkrétní závazky. Nemohu si pomoci, ale otázku řešení hladu a chudoby vidím často jako mediální téma a nikoli konkrétní problém, který je třeba urgentně řešit. Základem solidarity je ochota vzít na svá bedra konkrétní odpovědnost a vycházet ostatním eh, vstříc, pokud je o jejich potřeby. Děkuji. Děkuji, to bylo poslední vysvětlení hlasování. Přerušuji zasedání do 15 hodin a přeji dobrou chuť.